dala k dispozici dvě stanoviska v prvním čtení, která se týkají komunitárního zdanění splatného do kanceláře harmonizace a co se týká dále směrnice o harmonizaci legislativy o obchodních známkách, což je přepracované znění. Tyto